Dear colleagues, we can start our... zahájíme naše zasedání. Začneme bodem číslo jedna, přijetí pořadu jednání. Pokud nemáte námitek, tak eh, ho můžeme považovat za schválený bez jakýchkoliv změn. Bod číslo dvě našeho dnešního programu, sdělení předsedy to znamená informova, informace z mise NV, to znamená informace o delegaci parlamentu eh, do, na setkání na vysoké úrovni při příležitosti konference stran 20 a také mm, informace o návštěvě v agentuře EMA v únoru Další zasedání výboru Envy se bude konat v pondělí 8. června v 19 hodin a e, přijde pan komisař Andrew Kaitis, bude nás informovat o návrhu o geneticky modifikovaných e, organismech. Společné slyšení e, výborů Envy a DEVE se bude konat 22. června a bude se týkat SDG. Dneska máme tlumočení do 22 jazyků a jako obvykle je naše dnešní jednání přenášeno prostřednictvím webstreamu. Bod číslo 3. Oznámení týkající se zasedání koordinátorů a doporučení z 20. května. Obdrželi jste tyto informace elektronickou cestou, to znamená, že pokud nemáte žádné námitky, můžeme je považovat za schválené. A tím se dostáváme k bodu číslo 4, informace o probíhajících interinstitucionálních jednáních na téma e, středních spalovacích zařízení a nové, nových potravin střední spalovací zařízení. Minulý týden ve Štrasburku jsme měli první neformální třístraná jednání. Parlament, rada a komise se tedy eh, bavili o těch eh, nejdůležitějších otázkách eh, navzdory rozporům mezi radou a parlamentem v některých klíčových bodech ta jednání byla vedena v konstruktivním duchu a Kromě toho tedy některé záležitosti budou dále zkoumány na technické úrovni před eh, dalším eh, trojstranným jednáním, které se bude konat 2. června. Pokud jde o nové potraviny, tak minulé jsme se shodli na tom, nebo v rámci prvních třístranných jednání jsme radě předložili návrh, který se týkal dvou hlavních aspektů, se kterými do posud eh, máme. Problém je to jednak otázka aktu Eh, delegovaných aktů a eh, aktů přenesené pravomoci a kromě toho otázka klonování. To znamená, že my jsme předložili eh, návrh radě, který zněl, že to úvodní ustanovení o klonování se má zrušit. To znamená, že musíme nyní začít diskuze v druhém čtení. A nyní tedy přikročíme k pátému bodu našeho dnešního programu mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních pojízdních strojích. Máme tu návrh zprávy naší paní zpravodajky Elizabety Gardíny. To znamená, že začneme tím, že nám paní Gardíny předloží návrh zprávy. Děkujeme. Allora... No, děkuji za slovo, pane předsedo. Pokusím se prezentovat eh, tento návrh nařízení stručně. Tento návrh nařízení má nahradit 9768, je to návrh komise. Má to tedy mm, má to nahradit směrnici 97 68 a jedná se o emise z nesilničních pojízdních strojů usiluje se zde o snížení ehm, jemných částic, které jsou emitovány těchto strojů. Je důležité také brát v úvahu normy v USA, které byly zavedeny. Také jsou zde některé nové kategorie, eh, které nebyly v tom minulém legislativním aktu, například traktory, se jmenovitým výkonem 32 až 55 kW a také se to týká třeba i plavidel pro vnitrozemskou vodní dopravu. Zároveň, zároveň je důležité také upravit to i pro malé a střední podniky, aby tento rámec byl tak nastaven, aby tyto firmy mohly dlouhodobě plánovat své investice. Na začátek bych chtěla říci, že tento návrh je kvalitní, je dobrý, Hmm, je to dobrý výchozí text, na které můžeme dále pracovat. A myslím si, že jako vždy ho můžeme ještě trochu doladit a vylepšit. Můžeme také brát v úvahu specifika tohoto odvětví, některé druhy motorů, kterých se týká ehm, <clears throat> tato legislativa. Máme zde 44 pozměňovacích návrhů a nejdůležitější z nich bych teď chtěla eh, popsat, nebudu hovořit úplně o každém, ale první pozměňovací návrh, k němuž bych se chtěla vyjádřit, se týká takzvaných náhradních motorů. Já bych ráda, aby zde byla speciální ustanovení, které bylo v tom minulém nařízení 9768. Mm, byly by tam určité drobnosti proti tomu předchozímu nařízení. Také je zde návrh eh, z IMKA. Eh, oni by tam chtěli vlastně ještě přidat i reduction engine, ale já si myslím, že eh, je dost, že, že ten jejich pozměňovací návrh bychom nepřijali, spíše bychom tam dali replacement engine. Dále, co se týče časových lhut 10, 15 let. Jedná se o jednotlivé fáze zavádění tohoto návrhu a dále v každé té fázi bude ještě možné mm, ty opotřebované motory nahradit novými motory. Myslím si, že to by bylo takovým dobrým řešením tohoto problému. Dále, co se týče těch vyšších eh, tříd s vyšším výkonem, tak eh, je zde rovněž stanoven časový rámec. Myslím si, že by měl být rozšířen, aby, abychom také brali v úvahu třeba životnost, která u některých eh, strojů je zkrátka delší, u některých je zase um, kratší. Také musíme brát v úvahu i dobu amortizace investic a technologický rozvoj. Některé pozměňovací návrhy se také soustředí na stanovení přechodného období, je třeba zajistit, že všechny společnosti, kterých se to bude týkat, protože některé společnosti třeba vyrábí pouze motory, jiné vyrábí i jiné zařízení, takže je důležité také eh, definovat eh, různé druhy těch společností a je důležité, aby všechny tyto společnosti, aby všichni to výrobci dokázali splnit podmínky, proto potřebujeme přechodné období, zde zachováváme stejný přístup, který je vyvážený. Pak je zde ještě speciální, specifická, specifický sektor, kam spadají pojízdné jeřáby. Je důležité, abychom to přechodné období prodloužili o 6 měsíců, to znamená na 12 měsíců. Je důležité brát v úvahu specifika pojízdních jeřábů. tam jde o to, že tyto pojízdné jeřáby se pohybují nebo jsou eh, po, pojíždějí po silnicích, ale jsou prodávány v poměrně malých množstvích. Dále je třeba soustředit se na prahové hodnoty produkce malých a středních podniků. Ohledně emisí to možná povede k určitým problémům bude zapotřebí, aby firmy vyvinuly nové motory, které budou splňovat předpisy. Pro větší firmy to bude jednodušší vyrovnat se s těmito novými prahovými limity, ale pro menší firmy to bude obtížnější. Menší společnosti budou mít jako vždy vážné potíže. Například ehm, malé firmy nemají k dispozici tolik informací, tolik know-how, aby vyvinuli eh, nové motory. Čili 12 měsíců navíc pro malé firmy. To je také návrh. Komise by chtěla svým návrhem šetřit i malé firmy, které vyrábí méně než 50 jednotek ročně. Když jsem se dívala na toto téma, tak bych to asi zvýšila z těch 50 na 80 jednotek ročně. To by byla ta prahová jednotka. Co se týče železnice a motorových železničních vozů, v návrhu komise se hovoří o lhutě jednoho roku zde by to mohlo jít proti některým závazkům, s nimiž už teď se musí vyrovnávat železniční odvětví, protože jsou tam ještě určité další směrnice, třeba směrnice o interoperabilitě nebo požadavky směrnice o kolejových vozidlech. Mm, potřebujeme tuto novou legislativu harmonizovat i s dalšími legislativami, které se připravují. Je důležité, aby železniční odvětví mělo možnost využít ty takzvané náhradní motory a aby na to měli dostatečný časový rámec, který bych stanovila na 15 let. To jsou tedy mé návrhy a velice se těším na podněty všech mých kolegů. Rovněž mě zajímá i debata o Eh, datu účinnosti, kdy má tedy vstoupit v platnost tato, tato legislativa. Je zde otázka motorů využívaných v motorových železničních vozech, ty motory by se mohly využívat i v lokomotivách. A co se týče motorů pro plavidla vnitrozemské vodní dopravy, tak zde si myslím, že je návrh komise velmi ambiciozní a musíme e, zajistit to, že nebudeme vytvářet nadměrnou zátěž pro tento průmysl, který se snaží e, pokrýt své náklady na vývoj protože vyrábí pouze několik stovek nebo ještě méně strojů za rok. Takže by to bylo spíše pouze pro ty těžší kategorie motorů vnitrozemských lodí. A i zde by ta legislativa pak byla srovnatelná s legislativou USA. Je také důležité, aby tato legislativa byla srovnatelná, protože se zde pohybujeme na globálním trhu. Samozřejmě, že situace v EU je jiná než v USA, zejména co se týče třeba hustoty obyvatel. Myslím si, že můžeme brát v úvahu tyto normy USA, také můžeme brát eh, v úvahu i ty hodnoty u motorů nad 300 kW a emise jemných částic. Pak jsou tam ještě některé návrhy, které úplně nejsou v tom eh, rozsahu působnosti, ale zcela jistě mm, jsou ovlivněny. Například nařízení o zemědělských a lesnických vozidlech, to s tím souvisí a tam se také hovoří o nesilničních pojízdních strojích. Protože tím vztahuje se to třeba na, na ty traktory. Traktory v přísném slova smyslu jsou definovány podle rozměrů. Máme zde také traktory podle konkrétních zemědělských činností a úkolů například speciální traktory pro vinohrady nebo pro sady a tak dále. Pokud e, by měly dodržovat podmínky pro fázi 5, tak by tyto traktory musely být speciálně upraveny, musely by se změnit určité rozměry a také potom by bylo obtížné využívat tyto, tato vozidla. A pak už by vlastně e, nemohly být ani považovány Eh, podle definice za traktory. Tím by se zase změnily i některé věci ohledně zemědělství. Jde pravda, že třeba v těch ovocných sadech a na těch vinohradech eh, je určitý prostor mezi těmi jednotlivými řádky. Eh, zase se to třeba mění od situace v USA, takže toto je také důležité, aby komise brala v úvahu třeba specifika těchto konkrétních strojů. Na závěr bych ještě chtěla upozornit na doložku o přeskumu. Myslím si, že je velice důležité, aby do textu byl zařazen pozměňovací návrh, který nahrazuje fázi 5 analýzou, která eh, bude to analýza nejnovějších technik a také analýza um, přínosů a nákladů, na základě níž by se pak možná mohly snížit ještě ty limity. A pak by zde mohl v té fázi přijít nový legislativní návrh. To znamená, hovořilo by se o tom, co lze očekávat po fázi číslo 5 mm, protože je to opravdu ambiciozní politika na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví. Myslím si, že bychom měli uvažovat v dlouhodobějším pohledu eh, je to důležité i pro všechny eh, subjekty, aby mohli dobře plánovat své investice. Eh, dobře, děkuji. A nyní tedy první kolo zástupců jednotlivých uh, politických skupin a nyní se v DENS. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval paní zpravodajce Gardíny za její práci. Těším se na spolupráci. Už jsme měli jedno jednání, které bylo velmi konstruktivní a doufám, že tedy dospějeme k výsledku, který tedy bude dostatečně ambiciozní a zároveň pružný tam, kde je to potřeba. Pokud jde o konkrétní obsah, tak eh, ty emise v nesilniční, u nesilničních eh, zařízení jsou samozřejmě velmi důležité vzduchu, protože produkují 15 všech emisí NOx a 5 všech znečišťujících eh, částic v EU. Já zastupuji eh, Londýn, tam jsou ta čísla ještě větší, celkem 15 Musíme si uvědomit, že 19 všech obyvatel měst v Evropské unii eh, je vystaveno negativním dopadům těchto emisí a víc než 400 eh, tisíc lidí umírá eh, předčasně v důsledku znečištění vzduchu, a to každý rok. Já, co by stínový zpravodaj, chci zdůraznit, že je velmi důležité, abychom měli legislativu, která bude kontrolovat eh, limity emisí, jako, jako je i eh, tato legislativa. Musíme to tedy eh, vytvořit i v dalších oblastech. Komise tady zahájila postupy pro porušení předpisů vedené proti několika členským státům, včetně Spojeného království. E, to znamená, že pokud chceme dosáhnout skutečného pokroku v boji proti emisím znečištění ovzduší, musíme se snažit o to, aby k snížení e, těch hodnot skutečně došlo, aby lidé neumírali předčasně kvůli e, znečištění vzduchu. Dovolte mi, abych krátce pohovořil o některých aspektech Eh, zprávy, eh, nejprve to přechodné období. Jsme proti tomu, aby se dále prodlužovalo to přechodné období, eh, tak aby tedy starší motory mohly být na trhu i poté, co tento návrh vstoupí v platnost. Myslím si, že těch 18 měsíců bude stačit. A Absolutní maximum by tedy mělo být povoleno pouze v některých specifických případech. V některých konkrétních příkladech bychom tedy mohli eh, toto období prodloužit. A jinak si myslím, že E, není dobré a není přípustné, aby tedy byly na trhu starší motory, pokud už budou e, k dispozici motoru e, nové, motory nové. Myslím si, že to by tady mohl být důsledek toho, že by se dále prodloužilo přechodné období a musíme to vzít v potaz. Pokud jde o to ustanovení o náhradních motorech, tak já si myslím, že pravidla týkající se výměny motorů nejsou dostatečně přísná. Pokud tedy náhradní motor bude do toho zahrnut a pokud tedy eh, snížíme počet let, během kterých tady může být eh, ten motor použit. Paní zpravodajka navrhuje desetileté období, já vrch navrhoval sedm let. Myslím si, že to je tedy vhodnější a eh, lepší období. A nyní tedy eh, další aspekty této zprávy. Já si myslím, že Eh, pokud chceme snížit emisi, emise, tak eh, by bylo dobré, kdybychom postupovali právě tímto způsobem a bylo by dobré, kdyby nám k tomu eh, komise řekla svůj názor. Kromě toho musíme zvážit konkrétní příklady, některé jsme dneska již slyšeli a určitě se budeme zabývat i dalšími, pokud tedy ty ekonomické náklady budou někdy vyšší než ty pozitivní dopady na životní prostředí, musíme prokázat určitou flexibilitu sportu, ale zároveň musíme zajistit rovné podmínky, stejné podmínky pro všechny výrobce. To znamená, že musíme vzít v potaz všechno, co hraje roli. A nyní limitní hodnoty v příloze 2. Návrh komise víceméně tedy harmonizuje tyto standardy pro, se standardy pro e, těžká nákladní vozidla byli bychom eh, rádi, kdyby to bylo tady posíleno pro eh, dýzlové lokomotivy, především tedy v etapě eh, 3A musíme si uvědomit, že 15 těch zařízení je stále poháněno naftou a musí být, e, musíme tedy zajistit to, aby tyto nástroje byly čisté. Musíme se zaměřit na kategorii 800 e, megawatt hodin a megawatt. A mi dovolte, abych zmínil ještě jeden aspekt, a který, který se týká BOZP. Já si myslím, že to e, tedy se nachází v našem návrhu, ale není to v tom návrhu novém a týká se to především pozměňovacího návrhu číslo 10, který by mohl eh, zhoršit situaci v některých odvětvích, na některých pracovištích. Byli bychom rádi, kdyby tedy aspekty bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byly do té legislativy dostatečně vtěleny. Souhlasíme také s pozměňovacím návrhem, eh, který hovoří o eh, papírové certifikaci o tomto systému. Myslíme si, že Eh, by to tedy mělo odpovídat rozvoji digitálního věku, digitálním technologiím a že bychom tedy měli snížit administrativní zátěž, která, se, která je s tím zpěta. Eh, a kromě toho chceme, aby do eh, aby ten monitoring byl předložen již v roce 2023, ne v roce 2025. Ale zároveň je to tak, že tedy ty informace potřebujeme co možná nejdříve, proto navrhujeme tuto změnu. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Duncan. Chairman, thank you very much indeed. Děkuji vám, pane předsedo. My jako skupina ECR eh, tento přístup podporujeme. Eh, skládám poklonu paní Gardiniové. Je to vynikající zpráva, která některých věcí dělá velice dobře. Eh, pan eh, Denstein řekl, jak se to týká různých druhů emisí, což je v pořádku. Také bychom chtěli eh, ty limity mm, trošku srovnat s přístupem v Americe a v Japonsku, abychom byli na stejné vlně. A samozřejmě mám tady mm, několik problémů. Nemáme tady regulační proces pro právě nahrazován pro ty náhradní vosi, motory ve vozidlech, ehm, protože eh, je to tedy eh, opatření pro ty, kteří nejsou schopni eh, nejsou schopni si koupit nové vozidlo, takže se vyměňují důležité části. Já myslím, že paní Gardiny to v předstihu vyspravila. A další věc je uznání možných eh, neumyslných efektů eh, na výrobce motoru eh, tím, že by byly příliš ambiciozní regulace a to také je vyřešeno. A ten poslední bod je asi takový, taková drobnost, ale přesto si zaslouží pozornost. Já jsem ze Skotska a to by si mělo Eh, region, ne vlastně, měl to říct, eh, země, která má dlouhé pobřeží. A eh, samozřejmě tady máme plavidla, která mají spouštět záchranné čluny. Takže toto je pro nás velice důležitá oblast, ale nejenom pro nás, to je v mnohých českých zemích. A trvalo zhruba deset let, než se Eh, vyvinuli všechny ty prostředky a stroje, které jsou potřeba pro to, aby se tato vozidla, tato plavidla mohla eh, jednoduše a prostě vyrábět. Ale bohužel není možné, aby tato vozidla, tato plavidla eh, mohla respektovat tyto emisní limity. Takže já jsem ochoten vám k tomu dát mnoho dalších detailů, já bych o tom mohl tedy mluvit velice dlouho, Ehm, nicméně mm, zůstám zůstávám tady u toho. Ehm, prostě ehm, podáme pozměňovací návrh, který je pro nás velice důležitý. Děkuji a nyní za AD pan Reutem. Děkuji vám, pane předsedo. Tak já bych chtěl poděkovat panu eh, tedy zpravodaj eh, za velice konstruktivní a ambiciozní přístup. Více méně eh, souhlasím se její linii, Eh, protože je tady skutečně dobré eh, jít případ od případu a odvětví od odvětví. Eh, myslím si, že ta redukce, to ustanovení o náhradních motorech, tak to asi není úplně dobré, poněvadž ono, to plavidlo má tedy daleko více dopadů na životní prostředí, než jenom ty, které souvisí přímo s motorem. A pokud se týče eh, té právě hodnoty pro malé střední podniky, myslím si, že je velice důležité, abychom se nad tím eh, zamysleli a mm, nalezli ten nejvhodnější možný eh, práh, tak aby tím byly postiženy také ty střední podniky. Dále pro nizozemí je velice důležité zabývat se také plavidly na kanálech a řekách a já myslím, že je velice důležité, abychom eh, toto dali do souladu se standardy americkými, protože to je eh, pro nás důležité. Eh, jinak děkuji za tuto práci. Děkuji. Pan Ek tady není, takže pan Eckhout. Děkuji, pane předsedo, a především si poděkovat paní zpravodajce Gardiniové za odvedenou práci což opravdu je velice důležitá věc. Eh, zní to velice technicky, já jsem se o tom eh, pokoušel hovořit tady eh, venku a musím říct, že se to těžko chápalo. Nicméně je třeba si uvědomit, že to může mít výrazné důsledky. Já tedy k tomu, co říkal pan vážný pan kolega Eh, z ECR, tak ECR má nyní zpravodajství pro zpravodaje pro směrnici NEC, čili to jsou ty stropy. A eh, kdykoliv s ním hovoříme, zdůrazňuje, jak je třeba mít dobrou legislativu na úrovni zdrojů. Poněvadž eh, jestliže Ehm, stanovíme strop, ale přitom ty zdroje mají eh, horší legislativu, tak je potom těžko eh, se do toho nějak vejít a potom plnit ty limity a samozřejmě potom komise bude muset napomínat země, že neplní to či ono a tak dále. Čili eh, skutečně ECR neustále <clears throat> zdůrazňuje důležitost eh, toho, aby se legislativa přisuzila zdrojů. A tady máme příklad. A co dělá ECR? Zdržuje a žádá další a další výjimky. To není příliš koherentní přístup eh, jestliže ECR se vždy zabí, bere za lepší regulaci, tak možná, že by si to mohla interně tak trošku Eh, dát do pořádku. Protože eh, pokud budeme dělat více výjimek a eh, více zdržovat, tak neměli bychom tady na druhé straně nekonsistentně jiné, kritizovat za ty strofní hodnoty. Paní Kardiny asi nebude překvapena, že já se k její zprávě stavím kriticky. Samozřejmě si velice vážím její práce. Nicméně existují určité otázky a sice proč se prodlužuje implementační fáze z 18 na 24 měsíců a dále eh, proč v pozměňovacích návrzích 16 a 17 jsou velice zjevné výjimky a možná, že to je také otázka na komisi, protože důsledkem těchto výjimek, co tím vlastně je. Mě by zajímalo, co k tomu může komise navrhnout. A než se pustíme do debaty eh, o těchto výjimkách, pro které příš nejsem, eh, mě by skutečně zajímalo, eh, jaký je rozsah těchto výjimek. Jinak z toho budeme dělat takový nějaký goláš, který nebude vyhovat nikomu a pravice si potom bude stěžovat, že se to těžko bude implementovat takže možná eh, bychom měli změnit přístup. Jinak tady je opět otázka na komisi. My se snažíme skutečně sladit určitou legislativu, ale je pozoruhodné, eh, že eh, se tolik přizpůsobujeme Spojeným státům. Skutečně to nemá nic společného s T-typem, ale je tedy vidět, že od teď budeme skutečně všechno slaďovat s USA. I když tedy eh, um, tedy se říká, eh, že jako to nebude mít nic, eh, nic společného s nějakým přizpůsobováním legislativy. A když tak děláme, proč třeba se nepřizpůsobujeme Švýcarsku, která, která nám ukazuje, jak se mnoho věcí dělá lépe a také implementace, jak se zavádí daleko rychleji. Čili my bychom spíše měli být v čele, ne se přizpůsobovat někomu. A samozřejmě bych byl rád, kdyby mě někdo mohl opravdu potvrdit výslovně, že toto nemá nic společného s té typem, jak se neustále dokola tvrdí. Takže na závěr. Mě, nebo já se těším na velmi zajímavou debatu. Byl bych rád, kdybychom byli poněkud konsistentnější s tím, co usilujeme v rámci směrnice NEC a já věřím, že i jiné skupiny budou pro. A také velice se těším na konstruktivní spolupráci se spravodajem. Nicméně můžete si být jistí, že pokud budeme souhlasit se s dalšími výjimkami a s dalším zdržováním, tak to se asi pohádáme. Děkuji vám a paní Mejví. Grazie Presidente, e grazie alla relatrice per il lavoro che ha svolto. Děkuji, pane předsedo, děkuji pravodajce za náročnou práci. V této zprávě chybí několik parametrů, které se týkají třeba CO2. Ehm, myslím si, že je důležité, aby ty lhuty garantovaly zavedení nových ehm, standardů, ale já mám pocit, že některé ty návrhy nejsou přesvědčivé. Třeba redefinování jednotlivých tříd a kategorií v příloze 2 a 3. Nicméně my s některými pozměňovacími návrhy souhlasíme, třeba s úsilím snížit administrativní zátěž, nebo také se systémem výměny informací mezi členskými státy. Rovněž souhlasíme i s myšlenkou náhrady certifikátů o schodě digitální databází, která bude k dispozici na internetu. Souhlasíme s celou řadou pozměňovacích návrhů, nicméně máme určité obavy, o kterých hovořil již pan Eichheit. Už jsme o tom hovořili i při jiných příležitostech. Musím říci, Rovněž, že ta, to, ta zmínka o USA, to je také věc, o které máme určité, určité pochybení, paní Grostet. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nejprve mi dovolte poděkovat paní Gardiny. Také bych chtěla eh, podpořit její zprávu. Celkově mohu zprávu podpořit. Eh, dovolte mi soustředit se na železniční dopravu, na kolejová vozidla, protože ve Francii probíhá velká debata o rozvoji železniční sítě a z toho důvodu mě toto téma velice zajímá. Mm, asi 80 eh, tratí už je dnes elektrifikováno, ale 20 to jsou různé druhy lokomotiv, které možná i třeba z nedostatku infrastruktury nebo z toho důvodu, že ještě nebyly nahrazeny, používají dýzlové motory. A my víme, že ty motory na motorovou naftu musí být nahrazeny opravdu co nejrychleji kvůli zlepšení ovzduší a také i z důvodu ochrany veřejného zdraví. Také bych chtěla ale připomenout, že bychom chtěli povzbudit železniční odvětví, které má problémy v porovnání třeba se silniční dopravou. Chtěla bych kolegy upozornit na následující věc. Ano, musíme eh, dosáhnout pokroku, ale zároveň bychom se neměli dostat do situace, kdy vlastně železniční doprava bude konkurenčně v nevýhodě. 30, 32, 33, 4 to jsou návrhy, které hovoří o tom, že ty dýzlové motory by měly být eh, nahrazeny ve velice krátké době. A jak pro průmysl nebo i pro železniční odvětví by ty krátké lhuty mohly působit problém? Důvodem je to, že tyto firmy investují dlouhodobě, musí mít čas na přizpůsobení se novým předpisům. Takže si myslím, že zde by měla být větší flexibilita pro nahrazení dýslových motorů, ale jinak paní eh, Gadiny podporuji, třeba návrh 16, 17 to podporuji. 57. Zde komise navrhuje mm, přechodné období v určité délce, už o tom kolegové hovořili, mělo by to být 12 až 18 měsíců pro eh, nahrazení motorů, které jsou nyní na trhu. Já si myslím, že to, ta lhuta, eh, ta, to období je realistické. Musí tam být také dost času na výběrová řízení a ten návrh lhuty, který je zde, by, by nebyl v praxi mm, uplatnitelný, takže spíše by to mělo být 18 až 24 měsíců a proto jsem velice ráda, že i zpravodajka se k tomu postavila pragmaticky. A to je vše, co mám ke zprávě paní Gardiny a celkově si myslím, že odvedla vynikající práci. Děkuji. A nyní paní Šeria Perik. Ano, děkuji za slovo, pane předsedo. Chtěla bych rovněž poděkovat zpravodajce. E, zmínila třeba ty traktory, které jsou také mm, důležité pro Nizozemsko. Pak e, jsem chtěla říct něco, o čem už hovořil kolega Jan Huitema. Jedná se o vnitrozemské vodní plavidla, které se používají třeba pro různé kanály a tak myslím si, že i zde se hovoří o tom, že by to mělo být eh, sladěno s normami USA. Je to tak? Pokud je to tak, tak eh, k tomu už nechci mm, podávat žádný, předlo, žádný mm, pardon, já bych chtěla tedy předložit pozměňovací návrh, protože se na mě obrací eh, určité subjekty. Takže prosím, řekněte mi, za to bude sladěno s americkými standardy, či nikoli. Děkuji. Je to důležité pro Nizozemsko. Ano, děkuji, říká pan předseda. Nyní, myslím, můžeme dát slovo panu Escobar Guerrerovi, který zastupuje komisi. Prosím, vyjádřete se k návrhu zprávy paní Gardíny. Merci. Euh, on voudrait d'abord remercier la, la rapportrice pour le, le travail. Děkuji. Nejprve bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za velmi konstruktivní spolupráci. Výsledky této kvalitní práce už jsou patrné. Domníváme se, že ten návrh v podobě, o které se nyní diskutuje ve členských státech a v parlamentu, je přijatelný, to znamená, že názory se navzájem přiblížily, došlo tady k pokroku a v posledku by tady mohl vzniknout text, který na jedné straně splní eh, vysoké ekologické požadavky, ale zároveň dostojí podmínkám vnitřního trhu. Modernizace informačního systému, to je jedna věc, kterou hodnotíme velmi kladně, je to dobrý signál ale e, kromě toho jsou tu tedy další body, ve kterých bychom chtěli projevit naši ochotu k diskuzi. Například se to týká ustanovení pro e, vnitrozemskou lodní dopravu a pro náhradní motory. Motory v oblasti železniční a lodní dopravy a do, doložka o přeskumu. To jsou další takové body. Je tu e, kromě toho jedna věc, která jeden bod, který nebude vůbec jednoduchý, a sice eventuální prodloužení přechodného období. My jsme provedli analýzu a výsledkem té analýzy bylo to, že jiný návrh by byl kontraproduktivní. Kromě toho tu zazněla celá řada dalších bodů, a je samozřejmě pochopitelné, že poslanci takové e, otázky kladou. Proč se například nezmiňuje e, téma retrofitting? Je jasné, že se můžeme ještě jednou podívat na to, co k tomu váš výbor v minulosti již navrhl. Euro 6, emise z nákladní dopravy, o tom už se diskutovalo. To znamená, že e, se můžeme podívat na to, co v této souvislosti e, zpětného dovybavování můžeme schválit a jaká společná kritéria by mohla platit, tak abychom doplnili ustanovení, která platí pro dovybavování na národní úrovni. Já si myslím, že něco takového je proveditelné. To bychom tedy mohli prověřit. A nyní ke vztahu mezi tímto návrhem a americkými normami, normami USA. Pokud bychom řekli, že tento model podstatě kopíruje americký model, tak bychom šli příliš daleko. Eh, my jsme eh, tedy eh, viděli v tom americkém modelu určitý vzor, ale netýká se to například částic pravděpodobně se shodneme na tom, že americká legislativa nemá dostatečnou legislativu, pokud jde o částice a komise k tomu eh, v zásadě řekla, že tam, kde eh, Spojené státy má, mají ambiciozní cíle, kde uplatňují pravidla, která se osvědčila, tam můžeme jejich eh, legislativu převzít, ale jinde tomu tak není a tam samozřejmě musíme vymyslet něco jiného. Analýza dopadů to také ukázala. V souvislosti s diskuzemi o e, dohodě TTIP jde také o to, abychom zvolili ty normy, které jsou co možná nejvýhodnější, nejlepší. Nejde o to, abychom v tomto sektoru e, diskutovali o nějakých normách, které by nebyly podloženy analýzami a daty. Eh, my jsme provedli analýzy, to znamená, že to, co navrhujeme, eh, z nich tady eh, vyplývá. Děkuji. Děkuji a nyní tady dostane slovo paní Stravodajka, paní Gardíny, aby naši diskuzi uzavřela. Ano, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkovala všem kolegům, kteří se přihlásili o slovo. Musím říci, že stínoví zpravodajové odvedli dobrou práci, všichni máme v podstatě jeden jediný cíl a komise to potvrdila. Jde o to, abychom vytvořili pravidla, která sladí ochranu životního prostředí, ochranu zdraví a kromě toho eh, dostojí požadavkům jednotného trhu. To jsou tedy naše priority, které jsme si stanovili. Doufám, že bude scho- budu schopna vtělit do toho návrhu co možná nejvyšší úroveň ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, protože právě zdraví a životní prostředí jsou prioritou našeho výboru. Je to sektor, který je velmi komplexní a také velmi rozsáhlý, to znamená, že významným způsobem přispívá ke znečištění ovzduší, musíme to vzít v potaz. Existují totiž odvětví průmyslu, která e, svoji cestu e, směrem k ochraně životního prostředí teprve začínají a která tudíž musí odvíst větší kus práce. Dneska možná hovoříme o marginálních číslech, ale musíme si uvědomit, že byť jsou tato čísla marginální, mají velký význam. A musíme najít také ten kritický bod. Bod kritický i z hlediska ochrany životního prostředí. Železnice. 20 eh, italských železnic je elektrifikováno, což tedy odpovídá evropskému standardu. 10 dýzlových strojů je potřeba eh, přebudovat. Musíme si uvědomit, že to vůbec není jednoduchý proces. Je potřeba, abychom eh, tedy vytvářeli dostatečný tlak a ale zároveň to může vést k tomu, že pokud budeme eh, vytvářet tlak na přestavbu těchto lokomotiv, eh, nebudou některé eh, tratě obsluhovány. To znamená, že vždycky musíme mít na paměti i tyto aspekty. Já se budu věnovat těm aspektům, o kterých tu kolegové hovořili. Pan kolega Eh, Dan hovořil o tom, že by byl tedy spíše pro sedm let, ne pro deset let. Já si myslím, že to musíme eh, vidět v kontextu konkrétní situace. Pokud někde bude sedm let lepší než deset let, tak tak rozhodneme, ale myslím si, že potřebujeme ještě čas na to, abychom o tom dostatečně přemýšleli. Uh, Děkuji za ty konkrétní návrhy, které tu dneska zazněly. Musíme si uvědomit, že, je, že máme co dočinění s konkrétním životem, s konkrétními situacemi. Já jsem otevřena vašim návrhům, pokusím se je co možná nejvíce zapracovat a pokusím se do toho nařízení eh, vnést co možná nejlepší eh, definice. Ráda bych vás upozornila na to, že eh, se jedná o velmi zajímavé odvětví. Jsou to totiž motory, které mají vysokou životnost, dlouhý životní cyklus. A ten jejich životní cyklus se také velmi liší případ od případu. To znamená, že v příštích dnech a týdnech si musíme dopřát čas na to, abychom probrali a analyzovali jednotlivé případy. Řeč byla také o výrobcích. Nevím, jestli jsem dotyčného kolegu správně pochopila, ale šlo o životní cyklus, životnost motorů a to je nepochybně velmi důležité téma, které musíme vzít v potaz. Musíme mít neustále na paměti i výrobce, protože pokud tady stanovíme příliš přísná pravidla, povede to k tomu, že ty znečišťující stroje nenahradí. Já jsem si tedy zapsala veškeré vaše komentáře, děkuji vám za ně, budu se snažit všechno zapracovat. Myslím si, že to je dostatečné množství podnětů na to, abych byla schopná v příštích týdnech vytvořit dobrý návrh zprávy. Děkuji. Děkuji. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů vyprší 4. června. Eh, hlasování ve výboru eh, Envy proběhne 15. července a eh, později tady budeme v výboru Envy tuto dohodu potvrzovat dalším hlasováním. Nyní udělám dvouminutovou přestávku a následně budeme hlasovat. Dear colleagues, we can uh, start. Drazí kolegové, můžeme se pustit do hlasování a začneme eh, šestkou, bodem číslo šest. což je námitka podle článku 106 odstranění některých aromatických látek se seznamu Unie. Tak zahajuji hlasování, bude to jedno jediné hlasování. Chvíli počkáme. Ano, tam někteří potřebují ještě hlasovací karty. Takže hlasovali všichni. Končím hlasování. Ne, ještě ne. Takže teď končím hlasování. A je to zamítnuto. A teď půjdeme k bodu číslo 7, což je návrh eh, Eh, parlamentu a rady o rezervě tržní stability a budeme hlasovat po jménech, zahájí toto hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování a je to schváleno. A teď budeme hlasovat o zprávě paní Jarans Garcí. A sice je to návrh o nejvyšší přípustných úrovni radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po nukleární katastrofě, případně jiné mimořádné Situace Začneme kompromisem jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 66. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Dále pozměňovací návrh 113, to je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní číslo 110, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 111, to je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 112 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 115 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 100, a pardon, 13, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh číslo 71 71 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Poslanci návrh 14 pro, proti, zdrželi se schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se schváleno. 72 pro, proti, zdrželi se a to prověříme. Hlasovali se všichni, takže konec hlasování je to schváleno. Sedmdesát tři pro, proti, zdrželi se. Tak to také prověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 74 pro, proti, zdrželi se schváleno, 75 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis číslo 2 pro, proti, zdrželi se schváleno, Pozměňovací návrh 79 pro, proti, zdrželi se a to prověříme. Hlasovali všichni. Končím hlasování a je to schváleno. Nyní pozvací návrh číslo 18 a 81 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní 82 pro, a to bude první část tedy, což je doplněk ke kompromisu 3 zejména nej, no, tak, tak dále, eh, kde pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní 88 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 87 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 89 pro, proti, zdrželi se schváleno, Pozvací návrh 90 pro, proti, zdrželi se schváleno poslanací návrh 91 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 92, pardon, 93, tak přece 92. 92, říká vám předseda, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválenou. Ano, tam, no jo, socialisté nehlasují pořádně. Tak 93 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. 96 pro, proti, zdrželi se. Tak to prověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování. A je to schváleno. Pozměňovací návrh 99 pro, proti, zdrželi se. Tak to prověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování a je to schváleno. Pozměňovací návrh 102 pro, proti, zdrželi se při to, Nyní 103 pro, proti, zdrželi se. Prověříme. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 104 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. O, ne, tak to prověříme ještě jednou. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno, tak to se omlouvám. 21 e, pro, proti, zdrželi se schváleno, Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní 23 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní úvodní body. E, čtyřka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní třicítka pro, proti, zdrželi se eh, schváleno. 31 32, kdo je pro, jsou stejné, kdo je proti, zdrželi se schváleno. 23 eh, pro, proti, zdrželi se schváleno, to bylo 33. Nyní šestka pro, proti, zdrželi se schváleno. 35 pro, proti, zdrželi se schváleno. 36 pro, proti, zdrželi se schváleno. 37 pro, proti, schváleno. Pětka pro, proti, zdrželi se schváleno. 38 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 39 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 40 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Sedmička pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 41 pro, proti, zdrželi se. Tak to prověříme. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 43 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 45 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Osmička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 48 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní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 proti. A tak to prověříme. Tak, všichni jsou pro, hlasovali všichni. Končím hlasování, schváleno. 58 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Devítka pro, proti, zdrželi se schváleno, 60 pro, proti, zdrželi se schváleno, desítka pro, proti, zdrželi se schváleno, 61 pro, proti, zdrželi se schváleno, 62 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 63 pro, proti. A tak to prověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. Jedenáctka pro, proti, zdrželi se schváleno. Dvanáctka pro, proti, zdrželi se schváleno, 64 pro, proti, zdrželi se schváleno, 65 s ústní změnou od EPP, jsou námitky proti ústní změně? Ne, tak můžeme hlasovat. Takže jde pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní závěrečné hlasování o takto upraveném návrhu. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování a je to schváleno. No a teď ještě máme zde eh, legislativní rezoluci. Eh, zahajuji hlasování o ní. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to schváleno. finished our votes. Jsme dokončili dnešní hlasování. Děkuji kolegům, kteří odchází. Poprosím je, aby bychom se tedy mohli přesunout k dalšímu bodu. <clears throat> čeká nás projednání pozměňovacích návrhů ke zprávě o účinném využívání strojů, přechod na kruhové hospodářství. Je to bod 9 na pořadu jednání. Takže rovnou dám slovo zpravodajce paní Pěty Kajnen, aby nás eh, informovala o pozměňovacích návrzích. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat všem kolegům a kolegyním, kteří předložili své pozměňovací návrhy. Hmm. Celkem jsme obdrželi více než 400 pozměňovacích návrhů. Když jsme je ale procházeli jeden po druhém, tak jsme zjistili, že se vlastně týkají spíše omezeného počtu témat. Na začátek bych chtěla říci, že se liší názory ohledně toho, jak definujeme nedostatek zdrojů a jak to pociťujeme, co by handicap. Někteří by preferovali volnější definici, jiní by zase chtěli užší, přísněji vymezenou definici, než která se používá v této zprávě, v tomto návrhu. Takže to byl první bod. Další věc, je otázka, zda přistoupit k legislativní akci, anebo zda by se mělo jednat spíše o dobrovolné jednání. Mm, tomu jsme se věnovali při jednání. Já osobně eh, si myslím, že ta dobrovolnost plus eh, placení různých daní to příliš nefunguje. Mm, na jednu stranu by to byl problém pro lidi. Na druhé straně by to stejně nezajistilo rovné podmínky pro všechny. Pak jsou zde velice dobré pozměňovací návrhy, které se soustředí také na to, že bychom se měli soustředit na kvalitní pracovní sílu a i na příslušné vzdělávání v tomto oboru. Pak, tam, pak jsou zde pozměňovací návrhy o ukazatelích, opět se liší názory, zda mají být závazné či nikoli. A zda by zde třeba neměly být ještě eh, nutné některé pod subindikátory, subukazatele. Já bych spíše měla raději obecnější ukazatele, než abychom tam eh, zmiňovali ještě zvlášť jednotlivé specifické ukazatele, zvlášť. Pak je zde samozřejmě ještě diskuse o těch cílech, zda mají být závazné či ne. vypadá to tak, že pokud stanovíme nějaký cíl, nějaká kritéria, buď, buď, tam, buď tam má být nějaký cíl a pak si každý e, vyzve, zvolí svůj, svoji cestu. Dále je, jsou zde pozměňovací návrhy, které se týkají nejdůležitějších surovin. A je zde tedy tendence, jak, jakým směrem chceme jít. Hovoří se také o některých konkrétních eh, zásadních surovinách. Týká se to i udržitelného stavebnictví, udržitelné, udržitelných, eh, udržitelné produkce potravin. Já bych tam opět chtěla spíše takové obecnější vyjádření než konkrétní jmenování jednotlivých odvětví. Ale pokud na tom kolegové budou trvat, tak eh, můžeme v zásadě proti tomu nemám námitku. Pak je zde poměrně dost pozměňovacích návrhů o škodlivých, nebezpečných látkách a také o cíli, že toxické látky by měly být eh, postupně vyřazeny, eliminovány. No a zde ty pozměňovací návrhy jdou vlastně oběma směry. Další soubor pozměňovacích návrhů se týká cíle, který se nazývá nulový odpad, cíl nulového odpadu. A také se to týká i směrnice o odpadu. No a poslední věc, na kterou chci upozornit, je také směrnice o ekodesignu. Možná jsem došla ke špatnému závěru, ale když jsem si procházela pozměňovací návrhy, tak mám pocit, že celá řada těch pozměňovacích návrhů lze ehm, tak si zařadit do toho textu bez problémů, pak tam jsou určité jemné niance a pak je tam ještě určitá linie, kde si myslím, že můžeme konstruktivně vytvořit slušný kompromis. Příští čtvrtek povedu diskusi se stínovými zpravodaji a pokusím se vypracovat eh, ten, tuto zprávu mm, postupem takového obecného kompromisu. Přivítám jak vaše podněty, případně kritické poznámky nebo dotazy. Všechno, co máte ke mně v této fázi. Děkuji. Děkujeme za tuto prezentaci, říká pan předseda. První kolo stínový zpravodajové. Pan Paluče tu není, takže pan Zofoli místo pana Palučeho. Děkuji za slovo, pane předsedo. Jak jste řekl, zastupuji kolegu Palučeho. Pan Paulucci chce předložit některé pozměňovací návrhy, také se o nich bude hovořit, až nastane čas. Um, jsou k tomu určité obecné komentáře a pak ještě určité konkrétní věci ohledně do odpadu. Komise, respektive pan komisař Ševčovič potvrdil, že zde musí být takzvaná ekokompatibilita do roku 2050 pro všechny elektropřístroje. My bychom chtěli rozsah působnosti rozšířit v té revidované verzi, aby se to netýkalo pouze elektropřístrojů, ale i třeba stavebních materiálů. Revize komise by podle našeho názoru měla také obsahovat minimální prahy pro recyklované materiály. Dále je zde komentář o odpadu v moři. Zde máme Rio plus 20, který nás eh, vyzývá k tomu, abychom stanovili závazný termín pro snižování množství odpadu v mořích. Mělo by to být do roku 2050 snížení o 50%, zákaz jakéhokoliv vyhazování odpadu do moří a také na základě dohody Marpol si je také nutné vypořádat se s odpadem z lodí. Pak je zde ještě další takový obecný komentář k této věci. Je zapotřebí využívat eh, suroviny takzvaně kaskádově, kaskádové využívání. Zároveň je také důležité eh, soustředit se na mm, průmyslové využívání biomasy a na hierarchické nakládání s odpady. Musíme eh, brát v úvahu zejména podporu odvětví s vysokou přidanou hodnotou. Musíte být dále závazné ukazatele, které podle našeho názoru nemají pouze měřit spotřebu těch zdrojů, ale spíše bychom se měli zaměřit na uhlík a také na materiály, které těžíme. A jde o to, aby zde byla udržitelnost nejenom ekologická, ale i socialická, eh, pardon, soci, sociální, eh, ekonomická to je důležité, i když třeba podepisujeme různé mezinárodní dohody a umluvy se třetími zeměmi, je tedy zapotřebí zajistit, že podmínky budou rovné pro všechny. To znamená, ty ukazatele udržitelného využívání zdrojů musí být také shodné pro všechny. Dále jsme předložili řadu pozměňovacích návrhů Například, že do roku 2020 má být zakázáno skládkování recyklovatelného materiálu a tam, kde je bio rozložitelný odpad, tak tam má být speciální podmínky a také, že tam má být speciální podmínky pro stavební e, suť. E, komise by také během roku měla předložit nový návrh který stanoví cíle pro recyklaci mm, komunálního odpadu. Tam by to mělo být asi 60 Dále potřebujeme ještě novou metodu výpočtu, která bude schodná, společná. Ještě se vrátím ke skládkování. Víme, že některý odpad nelze skládkovat. Do roku 2030 byste měl být zákaz eh, s určitou tedy výjimkou, asi 5%. Dále je zde ještě ta otázka stavební suti. Myslíme si, že komise by měla přinést cestovní mapu, kde předloží střednědobé a dlouhodobé plány na to, jak eh, udržitelnějším způsobem využívat tento stavební materiál z různých demolic, ehm, stavební suť a také je to důležité i pro lepší územní plánování. Rovněž potřebujeme takový přístup, který bude zároveň ekologicky udržitelný, ale bude i ehm, sociálně a ekonomicky udržitelný. Ještě co se týče toho stavebního odpadu, stavební suti, potřebujeme lepší recyklaci, lepší druhotné využívání. A jak už jsem říkal, měla by zde být také e, do roku 2030 by měla být zákaz e, skládkovat nebo odkládat stavební odpad, stavební a demoliční suť na, odp- na skládky. Měla byste být také celková strategie pro existující budovy tomto kontextu je důležitá role členských států, které musí přezít iniciativu nikoli pouze v fiskální oblasti, ale třeba i tím, že zjednoduší administrativní postupy, které umožní efektivnější renovaci budov. Ještě mi dovolte dva poslední komentáře. Paní zpravodajka hovoří o tom, že zde se nepodařilo mm, tam také dát část, která se týká udržitelné produkce potravin. A my očekáváme tento návrh eh, do roka. Chtěli bychom opravdu, aby došlo minimálně do roku 2010 o snížení o minimálně 60 tohoto um, odpadu z potravin. Víme, že okru, kruhové oběhové hospodářství bude úspěšné pouze tehdy, pokud všechna opatření budou také doplněna různými osvětovými akcemi a vzděláváním. Potřebujeme zapojit místní a regionální orgány, musí také i občané vzít tento Um, tento program za svůj. Musíme investovat i do různých vzdělávacích programů, aby se byli příslušným způsobem kvalifikovaní lidé, architekti, inženýři, zkrátka eh, všichni eh, odborníci a profesionálové, kteří mohou tyto věci přetavit do praxe. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Demesmaker. Děkuji, pane předsedo. Hm, opravdu těch pozměňovacích návrhů je velká vlna. Ukazuje to na důležitost tohoto tématu. Hm, Konalo se i celá řada různých konferencí, snídaní, ehm, pr- pracovních dokumentů a tak dále. Opravdu ta diskuse o oběhovém hospodářství je velice důležitá, jak zde v Evropském parlamentu, tak i mimo parlament. Jsme velice rádi, že se také bude speciální strategické stanovisko, že se o tom bude hovořit ještě mm, do léta. Je zde i celá řada pozměňovacích návrhů. Musíme zůstat zaměřeni na náš cíl. Ten projekt musí být ambiciozní, ale zároveň realistický je zapotřebí, abychom se v tom sjednotili a abychom vyslali jasný signál. To musíme mít v úvahu, až budeme předkládat pozměňovací návrhy paní zpravodajce. Teď mi dovolte říci něco k mému osobnímu postavení. Mám k tomu pět bodů. Za prvé, přes přechod na oběhové hospodářství je podle mého názoru nezbytný, pokud má naše ekonomika dále fungovat a pokud má být udržitelná. Evropa silně závisí na dovážených surovinách a zdrojích a naše přírodní zdroje jsou eh, velice mm, vytěžovány, jsou využívány přes příliš. Recyklování je mm, ekologické, ale zároveň je také důležité i pro rychlé nastartování nových, nové ekonomiky. Musím ještě říci, že evropský právní rámec musí přinést jistotu a dlouhodobou stabilitu, aby byly podpořeny třeba nové obchodní modely, aby se také vytvořil třeba i nový atraktivní evropský trh pro druhotné suroviny. To je také důležité. No, třetí komentář se týká udržitelnosti, pardon, efektivního nakládání s zdroji. Měli jsme speciální seminář, který poukázal na důležitost tohoto tématu musíme stále mít na zřeteli náš cíl. To znamená mít k dispozici jasné a srovnatelné údaje. Eh, rovněž eh, musíme mít takové ukazatele, které, se, které budou fungovat v praxi. Nesmí to vést k nárůstu administrativy. Já jsem v tom směru také předložil pozměňovací návrh. Do roku 2030 má, by se měla navýšit energetic, pardon, účinnost využívání se zdrojů o 30 Také je důležitá flexibilita ze strany členských států. Rovněž žádám udržitelné využívání se zdroji, zdrojů a rozumnou politickou koncepci. I v tomto smyslu jsem předložil pozměňovací návrh. Hmm, mám pocit, že je zde také snaha rozšířit ekodesign a příslušnou legislativu ekodesign je ekologická myšlenka. No a poslední ještě je zde ten balíček o odpadu. Zde bych chtěl odkázat na, stín, na, konferen, na tiskovou konferenci, kterou jsme měli. A jde tedy o to, aby zde byla podpora, konkrétní podpora jednotlivých členských států musí se také eh, používat hierarchické nakládání s odpady, Musíte být dobrý přístup ze strany výrobců. Pane předsedo, já se těším na další spolupráci, jak se s paní zpravodajkou, tak i se novými zpravodaji. Děkuji, nyní pan Kerbrandy. Ano, děkuji, pane předsedo, velice děkuji. Chtěl bych poděkovat paní zpravodajce Sěpy Pětikajinen za vynikající návrh zprávy. Kolega Marker měl naprosto pravdu v tom, když řekl, že my v Evropském parlamentu podporujeme oběhové hospodářství. Myslím si, že málo kdy narazíte na téma, kde ekonomický růst a ekologie jdou tak silně ruku v ruce, jako právě eh, v té koncepci oběhového hospodářství. Podívejme se na ten původní návrh komise. Máme zde balíček o odpadu a také sdělení komise. Uvědomíme si, že eh, jsou to velice zásadní věci pro ekonomiku a přitom jsou to všechno návrh generálního ředitelství pro životní prostředí. Dovolte mi několik čísel, která jsou ve sdělení komise. Například ekonomické firmy mohou eh, ušetřit více než 600 milionů eur ročně pouze tím, že se um, přesunou do toho systému oběhového hospodářství. Tím by se mohl HDP Evropy posílit o 3,5%, což jsou obrovská astronomická čísla, když dnes máme ekonomický růst zhruba 1%, ani ne. A stále přitom se mnoho lidí domnívá, že je to prostě pouze nějaká taková ekologický návrh, ano, samozřejmě, je to ekologický návrh, ale ten sebou nese mnoho ekonomických výhod a zároveň se tím ukazuje, že eh, pan Juncker se vlastně rozhodl, nebo ukazuje se také tedy to, jak je to s tím balíčkem o odpadech. V Evropě produkujeme pouze 30 zdrojů, které využíváme a jinak všechno dovážíme ze třetích zemí. Naše závislost je obrovská, je to opravdu velký problém, tato závislost. Jakákoliv firma, která využívá zdroje, čelí ne úplně problému vysokých nákladů na tyto suroviny, ale tím hlavním problémem je velká fluktuace cen surovin ať už to jsou biologické zdroje nebo různé materiály. Zkrátka ta fluktuace cen je enormní a je to také jednou z největších mur pro jedna z největších černých mur pro všechny firmy. A těchto problémů se můžeme vyvarovat, pokud přejdeme k oběhovému hospodářství. Výhody jsou tedy jak ekonomické, tak ekologické. Hmm, ta zpráva paní Sierpy je vynikající, mám k tomu pouze pár komentářů. Moje politická skupina se domnívá, že je velice důležité využívat ty ekonomické nástroje více než zatím. Je důležité třeba vytvořit nový speciální trh pro druhotné suroviny. Můžeme to učinit několikrým způsobem, například z, změna zdanění, přesun daní, sil. Také můžeme třeba hýbat s DPH u druhotných Mm, surovin, můžeme vytvořit nový speciální trh pro druhotné suroviny. Pak je zde třeba návrh, který jsem já již před několika let sám navrhl ve zprávě o energetické, o využívání energie eh, pardon, surovin. Hovořil jsem o takovém návrhu, o takovém určitém šengenském systému pro zdroje a pro odpad Hm, aby tedy hm, bylo jednodušší, hm, aby byly jednodušší ty toky mezi jednotlivými členskými státy. Pane předsedo, už nechci hovořit o takových věcech, jako je třeba ekodesign, to je v té zprávě. Další věc, která je důležitá, je to, že se musíme více zaměřit na um, využívání zdrojů v rámci ekonomického semestru. Letos eh, komise v těch zprávách eh, to tam nezařadila. A ještě nakonec bych chtěl říci, pane předsedo, že se nám velice dobře eh, eh, nám jde soustředit se na některé rozpočtové linie, máme zde i třeba ten Junckerův plán, ale to nejsou jediné věci, které jsou důležité. Je třeba zaměřit se i na jiné rozpočtové linie a na jiné budoucí investice, třeba z fondu EFSI. EFSI. A je důležité, aby ty další investice, aby to vlastně nebylo protichudné, aby to nešlo proti tomu. Je důležité zachovat soudržnost v těchto politických koncepcích. Děkuji paní zpravodajce a těším se na vynikající spolupráci jak s ní, tak i s ostatními stínovými zpravodaji. Ano, děkuji. A nyní paní Konečná. Děkuji, pane předsedo. Eh, také já bych na začátku ráda poděkovala paní zpravodajce, která jistě nemá jednoduchý úkol, protože cíle nejenom naše, ale i jednotlivých států a komise jsou v některých bodech velmi rozdílné a najít nějaký, nějaké sjednocení je vždy a bude vždy problematické. Já bych na začátku toho svého vystoupení ráda zdůraznila, že je ale podle mě třeba klást si realistické cíle. E, cíle, které budou na základě patřičných vědeckých podkladů a analýz v našem čase dosažitelné a reálné. Dle mého názoru eh, bohužel cíl 70% pro recyklaci je staroven však příliš vysoce a ještě by si zasloužil další debatu. Eh, také bych raději viděla, aby byl nový návrh z dílny komise spíše více ambicioznější eh, v některých dalších oblastech, než je cíl pro recyklaci. Ocenila bych, kdyby se nový návrh pokusil upravit kromě nakládání s komunálním odpadem, také nakládání s bezpečným komerčním a průmyslovým odpadem. Nechápejte mě špatně, samozřejmě, že považuji omezování skládkování za užitečné a recyklaci za jedinou cestu k dosažení udržitelného rozvoje i hospodářství, ale my musíme dodat, že velmi silně bude záležet na nastavení a formulaci konkrétních cílů, které by však neměly zůstat jenom hezkým číslem na papíru, ale reálno, reálným cílem. Co se týče recyklace, tak velice podporují povinné třídění bioodpadu i separaci. V rámci otázky recyklace bych však ráda nadnesla také otázku energetické využitelnosti odpadu. Jsem si zcela vědoma toho, že tuto myšlenku podporuje jen málo z mých kolegů, ale je třeba být realistou. Samozřejmě je třeba přibližovat se idei dokonalého bezodpadového kruhového hospodářství, ale cítím, že je nutné, abychom si uvědomili, a jednoznačně tu zaznělo, že ji prostě zatím reálně na 100% se jí nemůžeme ani přiblížit. Současný stav ekonomiky i hospodářství členských států a vědecké poznání čistě kruhového hospodářství ještě neumožňuje. Proto bych tímto ráda apelovala na vás všechny, ať s vaničkou nevylijeme také dítě. Šetrné energetické využití odpadu, například pro kogenerační výrobu tepla a energii, má v našich ekonomikách pořád své místo. Energetické využívání odpadu by nemělo být spojováno se skládkováním a omezováno, spíše by mělo být hodnoceno z hlediska možnosti nahrazovat primární energetické zdroje. Neměly by být omezovány finanční zdroje pro energetické využívání odpadu. Zároveň uznávám, že by nemělo být podporováno spalování odpadu bez energetického využití. Neníčme si prosím to, co jsme minimálně v některých státech spěšně budovali, pouze kvůli jakési vidině Fata Morgány. Dále bych ráda řekla, že považuji závazný cíl pro tzv. potravinový odpad minimálně za problematický. Pokud nebude stanovená jasná definice toho, co se za tento odpad přesně považuje. Jak už jsem řekla, mělo by být směřováno k povinnému třídění bioodpadu a to bez rozdílu toho, zdali se jedná o odpad rostlinného nebo živočišného původu. Rovněž by měla být stanovena strategie pro redukci potravinového odpadu. Jako stínová zpravodajka jsem podala několik pozměňujících návrhů upravujících různé části projednávaného dokumentu. Jednou z těch kategorií je také stavba a renovace budov a odpadů a renovace budov a odpad suť z těchto staveb a budov. Je nutné, abychom velice pečlivě zvážili výšky cílů pro stavební a demoliční odpad pro roky 25 a 30. Mé další pozměňující návrhy se nesly v duchu apelace na to, aby komise u nového návrhu pečlivě zohlednila hospodářské struktury a další individuální ukazatele jednotlivých členských států. V neposlední řadě bych zde ráda připomenula, že si zde velmi často stěžujeme na špatné vymezení a vágní formulace použitých pojmů v předložené legislativě. Avšak sami se dopouštíme stejných chyb, a to i v této zprávě. Proto jsem navrhla, aby bylo komisí při revizi jednoznačně deklarováno chápání odpadu především jako suroviny, a navržená obecná definice pojmu druhotná surovina, který je v evropských i národních dokumentech běžně užívá. Rovněž by komise dle mého názoru se měla zaměřit na úsilí, své úsilí na transparentní a jednoznačné stanovení pojmu odpad, včetně stanovení jasného a administrativně méně náročného postupu pro stanovení procesu, kdy odpad přestává být odpadem Prostě dokud si nevydefinujeme zcela jasně, konkrétně, věcně a pochopitelně některé z pojmů, které tady všichni užíváme a užíváme je následně v zákonodárství členských států, nikdy se nám nemůže povést sladit cokoliv a společnými kroky dosáhnout cíle, které jsme si zde přece vzali. Děkuji. Thank you very much. And now, Děkuji vám, nyní pan Eichhout. Děkuji, pane předsedo. A já bych především chtěl eh, omluvit pana Termese, který zde není a já ho tedy nahradím. A já musím eh, říct, že je to téma, které mě celkem vyhovuje. Takže možná jsem rád, že tady není, ale neříkejte mu to. Především chci poděkovat eh, panu zpravodaji za vynikající práce, včetně pozměňovacích návrhy, o nich jsme věděli že eh, budou hm, dosti eh, omezené. A to, že se ty poslanecí návrhy nyní objevují v plnohodnotné zprávě, to je dobře, poněvadž je to jasná pozice parlamentu, eh, že komise by měla pracovat na ambicioznějších návrzích. Ale také bych chtěl poděkovat komisi za tu pozornost, kterou E, tím komise zbudila. Protože loni e, se tady hovořilo o stažení tohoto návrhu a já jsem se to snažil vysvětlit novinářům, jenomže prakticky nikdo z nich nevěděl, co to je to kruhové hospodářství. Proč? Protože e, mimo tyto zdi málo kdo chápá, co tady vlastně děláme a bylo velice těžké dostat toto téma eh, do médií. A díky komisi už i ve významných médiích se hovoří o kruhovém hospodářství. Takže eh, tím, že eh, je tomu věnována tolik pozornosti, tak za to bychom měli poděkovat komisi. Tato zpráva by nicméně měla být klíčová pro to, abychom naznačili, jak si představujeme ambicioznější návrh komise. A v tomto smyslu je velice dobře, že komise velice pečlivě sleduje naší práci. Co se týká obsahu, velice se mně líbí, jak pan Pitekainen říká, že bychom se měli eh, dívat oběma směry, to znamená nejenom tedy eh, na tu legislativu, ale také na to, co je třeba vykonat, aby ta legislativa potom mohla fungovat. Eh, legislativa je tady samozřejmě velmi důležitá a eh, nesmírně důležité je pracovat na prevenci, redukci a eh, druhotné využívání odpadů, což souvisí tedy s recyklačními cíly a k tomu máme ten odpadový balíček. Dále eh, tady byla nebo zazněla slova o spalování a my eh, musíme říci, že klíčové je, že si nepřejeme eh, nepřejeme si spalovat recyklovatelný odpad, poněvadž jestli to máme někde na skládce, a teď eh, řekneme, že skládky nesmí být, tak to okamžitě začnou všichni pálit. A to je vidět, už se to projevuje. Skutečně v mnohých zemích je ubytek skládek kompenzován eh, větším rozsahem spalování. Ale to je tedy přesun, který prostě eh, není to pravé ořechové. Čili abychom nepálili všechno i to, co se dá jinak zrecyklovat. A pokud se týče mm, tedy toho, co s tím souvisí. Takže musíme zdůraznit ekodesign a náhradní hmoty, náhradní látky. A to tady pan zpravodaj zdůraznil, že totiž názory se tady různí. Přesto důležité je, abychom zajistili to, že pokud chceme materiály eh, znovu využít, recyklovat, musíme zajistit, aby neobsahovaly nebezpečné látky. No a samozřejmě eh, tady je takový, takový trend mezi některými firmami, že tedy eh, reagují na to tím, že chtějí oslabit předpisy REACH. Takže Eh, já bych řekl, že tady se, bychom se měli právě soustředit na to, eh, aby se ty nebezpečné látky nedostaly do recyklace. Význam tady tohoto aspektu roste. Eh, pak je tady ještě myšlenka šengenská pro odpad. Já musím říci, že obdivuji vytrvalost Eh, pana zpravodaje a opravdu se to objevilo v návrhu zprávy, ale naštěstí se nám to v, v konečné verzi podařilo eliminovat. A teď se ta myšlenka objevuje ještě jednou a to nám dává možnost ještě jednou zajistit, aby se to tam nedostalo. Takže děkuji. Děkuji a nyní pan Pedicini. Grazie Presidente, sottoscrivo ogni parola del collega Děkuji vám. Já určitě eh, podpořím každé slovo pana Eichharta. A tak, eh, když hovoříme o tom, co řekla paní Konečná, tak eh, my zcela souhlasíme s tím, že spalování odpadu by se mělo úplně, úplně eliminovat. Skutečně bychom ho neměli nějak podporovat a jestliže Eh, budeme používat, tedy si budeme redukovat eh, objem skládek, tak to znamená, že zvýšení rozsahu spalování je logickým důsledkem. My se od začátku snažíme eh, redukovat některé vstupy do cirkulární ekonomie, například fosilní paliva. Chceme-li tedy opravdu se přesunout k tomu cirkulárnímu hospodářství, tak to znamená, že musíme e, ze všeho eliminovat látky jakýmkoliv způsobem škodlivé životnímu prostředí. To znamená zrušit veškeré dotace na fosilní paliva. Já tady nechci hovořit o Itálii, ale přesto musím říct jeden e, příklad. E, v Itálii na účtence za elektřinu je také položka na podporu obnovitelných zdrojů. A e, pouze 10% z toho jde do takových těch e, energií, jako je slunce, vítr a geoenergie. A většina e, jde do spalování. A potom velká část jde také petrolejářským společnostem, které tvrdí, že jsou obnovitelné. No já vím, že my jsme teprve na začátku kruhové ekonomie. E, nicméně já si myslím, že zpravodaj to vzal za správný konec, stimuluje recyklaci pomocí nižší sazby e, DPH, a e, také jsou tady pobídky pro firmy, aby se pouštěly do recyklačních e, projektů a hlavně jejich využívání. A v souladu s tím je třeba zavést certifikát původu, e, který nám bude certifikovat udržitelnost původu těch vstupů. A to znamená, že je třeba, abychom v prvé řadě zajistili, Eh, že eh, sociální, ekonomická i environmentální eh, udržitelnost je tedy zajištěna a mm, tedy v oblasti recyklace těch materiálů, které dnes končí na skládkách. Souhlasím také s paní Konečnou v tom, že bychom měli mít cíle ambiciozní, ale zároveň reálné Eh, tady je to číslo 70 eh, když eh, tady v souvislosti se úplnou eliminací skládkování odpadu do roku 30, tak já myslím, že tady je ambice na místě. Také souhlasíme, že v kruhovém hospodářství se hrává významnou roli stavebnictví. Komise tady hovoří o ekodeklaracích pro stavební materiály. A já myslím, že eh, měli bychom se snažit eh, podporovat eh, recyklaci použitých stavebních materiálů, měla by na to existovat zařízení. No nic, tak já myslím, že je to celkem dobré a budeme spolupracovat s panem zpravodajem na konečném výsledku. Pan předseda, ano, tak teď je čas na další eh, řečníky a musím říci, že naše celá schůze musí skončit za půl hodiny, poněvadž pak budeme mít společné zasedání eh, s jedním výborem, čili tady skutečně musíme být přísný a přesný a prosil bych všechny, aby eh, se snažili eh, být struční. Paní Grostet, děkuji. Nejprve bych ráda poděkovala paní zpravodajce za práci, kterou na tomto návrhu odvedla. Oběhové nebo kruhové hospodářství je dneska velmi často diskutovaným tématem, protože se nacházíme v přerodovém období, hovoříme o e, takovém energetickém obratu, ale mě, mohli bychom hovořit také o obratu hospodářství směrem ke kruhovému oběhovému hospodářství. Musíme vytvářet tlak na komisi, tak abychom mohli dosáhnout cílů, které e, jsme si stanovili v sedmém akčním programu pro životní prostředí a to se týká také růstu a zaměstnanosti na období do roku 2020. Pokud hovoříme o, ob, o odpadu, o objemu odpadu, tak musíme nejprve harmonizovat příslušné metodiky, tak abychom mohli mít srovnatelná statistická data a aby tato data odpovídala realitě. Existuje městský odpad, komunální odpad, ale jde také e, o e, komerční a průmyslový odpad. I tento odpad je významným zdrojem recyklovatelných materiálů, které jsou někdy větší hodnoty nebo mají vyšší hodnotu než ten komunální odpad. Mnoho kolegů říkalo, že musíme skončit se spalováním ale musíme si uvědomit, že nastane okamžik, kdy nějaký produkt už byl odpadem, následně byl několikrát eh, recyklován a nastane zkrátka okamžik, kdy už recyklovatelný není. To znamená, že musíme najít nějakou možnost eh, a myslím si, že právě spalování by tady mohlo hrát svoji roli. Nicméně je tu jeden problém. Nesmí být používáno příliš často spalování totiž musí být taková poslední instance, poslední možnost, kterou nesmíme natužívat. Mělo by být používáno tehdy, pokud pro eh, výrobky nebo produkty nemáme žádné jiné možnosti použití. A když už hovoříme o růstu a konkurenceschopnosti, tak si myslím, že okruhové oběhové hospodářství eh, je v této souvislosti velmi důležité. Já jsem tady předložila některé pozměňovací návrhy, ale celkem za to tu zprávu eh, podporuji pan Grote. Já bych se chtěl eh, obrátit na paní zpravodajku a poděkovat jí. Myslím si, že eh, v parlamentu vládne koalice ochotných, pokud jde o toto téma. Doufám, že tedy z toho vzejde co možná nejlepší návrh. Myslím si, že tady vládne velká schoda Poté, po tom, co jsme zažili eh, s tím odpadovým eh, balíčkem, tak bych eh, si přál trochu jiný přístup v těch vyšších patrech. Já si myslím, že pokud budeme okruhové hospodářství dobře aplikovat, tak by, mohlo vzniknout, by mohly vzniknout 2 miliony nových pracovních míst a to je velmi dobré. Nemáme jiné možnosti vytváření udržitelných pracovních míst na to, abychom mohli s tímto tématem eh, nakládat nějak eh, liknavě do budoucna bychom se měli postarat o to, aby u všech zpráv, ať už se budou týkat čehokoliv, kontrolovali to, jaké to bude mít dopady na eh, plítvání potravinami. Musíme vytvořit příslušné indikátory, tak abychom měli jednoznačný systém, systém ukazatelů a věděli, jak jaký dopad budou mít příslušné návrhy na plítvání potravin. A kromě toho e, musíme zjistit, do jaké míry ty věci můžeme e, posunout. Například e, leasing. Ty věci by bylo možno použít vícekrát, nebo je možno určité produkty sdílet, například sdílení aut, car sharing. To znamená, že i to je součástí toho oběhového hospodářství a měli bychom je podporovat. A na počátku mi dovolte ještě jednu věc. Rád, rád bych vás požádal o jednu věc. Pokud tady budeme mít dobrá pravidla, eh, tak eh, to eh, bude dobré. Já mám ve svém volebním okrsku takový případ, kdy tedy Eh, nastává situace, kdy se bez skládek neobejdeme. Já samozřejmě eh, jsem pro zákaz skládek, ale eh, jsou tu někdy suroviny, které které tedy jsou takto problematické, to znamená, že to je věc, o kterou prosím. Eh, tak abychom nevylili to pomyslné dítě s vaničkou. Děkuji. Děkuji a nyní pan Delaje. Merci, monsieur le président. Tout d'abord, euh, euh Děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte pogratulovat naší zpravodajce za vynikající práci. Je to opravdu dobrý, eh, dobrá iniciativa. Už jsme čekali na návrh komise v této oblasti a tento návrh nám umožňuje vyjádřit se k této důležité věci. Nechci opakovat, co z něj jste již zaznělo, ale chtěla bych se zaměřit na několik bodů. Paní Francouz Grosetet upozornila na nutnost harmonizace statistických, statistického sběru údajů. Hmm, ta harmonizace je nutná k tomu, abychom mohli efektivně stanovit principy kruhového hospodářství. Pak je to ještě územní aspekt. Kruhové oběhové hospodářství musí být také upraveno podle potřeb jednotlivých eh, území, jednotlivých regionů. Tak je důležité posílit evropské dodávky a snížit náklady. Co se týče potravinového odpadu, to je opravdu zásadní věc. Myslím si, že zde máme kolektivní odpovědnost. Ve Francii jsme jednomyslně schválili text, který má e, zakázat, e, který, zakaz, nebo který bojuje s produkcí potravinového odpadu. A myslím si, že v této oblasti ještě můžeme učinit mnohé. Chtěla bych tedy podpoři, požádat kolegy o podporu pozměňovacího návrhu 343. Zároveň ještě chci dodat, že je důležité efektivně využívat suroviny 60, 61, 63. To jsou pozměňovací návrhy, které, se kterými nesouhlasím, protože jdou proti tomuto cíli. Děkuji. Další paní poslankyně. Já bych rovněž chtěla poděkovat zpravodajce za kvalitní zprávu, která přechází v, prázdný, práv, v pravý čas. Jsem také ráda, že byl předložen tak velký počet pozměňovacích návrhů, což prokazuje velký zájem o toto téma. Mm, souvisí to možná i s tím, nebo zejména je důležité ukázat tento zájem o tuto věc, poté co byl stažen ten odpadový balíček je důležité hovořit o modelu kruhového hospodářství a doufám, že s tím dosáhneme pokroku. Je to důležité nikoli pouze pro ochranu životního prostředí, ale i pro další věci. Už o tom hovořil třeba pan Gebrandy a ještě druhá paní poslankyně hovořila o tom, že to vlastně podpoří nikoli pouze ekologii, ale i průmyslový rozvoj v Evropě. Paní zpravodajka říká, že 40 které 40 nákladů firm jsou náklady na suroviny. Čili mohli bychom pomoci i našim firmám, pokud budeme soběstačnější v surovinové oblasti. Myslím si, že kruhové hospodářství by k tomu mohlo velkou měrou přispět. Pokud chceme přejít na kruhové hospodářství, musíme definovat některá odvětví ekonomiky, kde jsou stále ještě určité legislativní nebo ekonomické překážky. Na základě toho jsem také předložil pozměňovací návrhy společně s některými kolegy. Ještě vám řeknu, co mě konkrétně zajímá v této oblasti. Za prvé spotřeba, Je důležité, mm, abychom spotřebitele vzdělávali, aby se byla osvěta. Pak je také důležité téma recyklace a druhotného využívání surovin. No, a taktéž musíme přemýšlet o určitém množství surovin, které už nelze recyklovat ty nové návrhy by se měly vztahovat na všechny výrobce, zatímco ty stávající legislativní texty se týkají pouze eh, producentů energie. Musíme zajistit to, aby všichni výrobci přemýšleli o recyklaci. Co se týče recyklace a druhotného využívání materiálů, jsou zapotřebí závazné cíle, musí být rovněž silnější, než jsou ty, stav, než jsou ty, ty současné cíle a měly by být i silnější, než jsou ty cíle, které jsou v tom návrhu, který byl stažen. Rovněž zde musí být srovnatelné ukazatele. Už nechci hovořit podrobně o otázce spalování. To je kontroverzní oblast, zvlášť když třeba tady padl ten návrh na Schengen pro odpad. To si myslím, že musíme našlapovat velice opatrně je důležité, abychom zabránili takovým situacím, v nichž by některý stát nedokázal splnit ty, vynalo- ty cíle. Děkuji nyní paní Šer Pěrik. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ano, ta zpráva je velice dobrá, 12 let jsem za toto portfolio odpovídala v nizozemském parlamentu, takže jsem také předložila různé pozměňovací návrhy. V této oblasti eh, se jedná o velké částky peněz, takže jsou zde také různé zájmové skupiny. Projdu teď své pozměňovací návrhy. Za prvé, úprava stávající legislativy. Otázka, zda zachovat stávající legislativu nebo ji zlepšit. Mm. Pak je zde otázka třídění odpadů a k tří, musí zde být také speciální třídírny odpadu, které jsou třeba v Nizozemsku, v Německu a jsou i v jiných zemích. Mm, na tyto mm, třídírny odpadu pak se mohou třeba čerpat peníze z fondu EFSI. Takže to bychom mohli také podporovat. Paní kolegyně Grostet hovořila o spalovnách. Souhlasím s paní Grostet, chci říci, jak to bylo v Nizozemsku. Když v Nizozemsku máte spalovnu, tak musíte mít eh, co spalovat. To znamená eh, dřevo nebo nějaké piliny. No a v Nizozemsku tedy došlo k tomu, že se kácely stromy kvůli spalovnám, takže to není řešení. Děkuji. Nyní pan Šlek. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Pan, pan Škrlec, pardon. Pan Škrlec. Um, už se několikrát zaznělo téma spalování odpadu a v kruhovém hospodářství je ale také taková možnost, kdy tedy to spalování, ale tou úplně poslední možností, protože pokud budeme mm, dodržovat hierarchické nakládání s odpady, tak bychom měli co nejvíce předcházet vzniku odpadu. Také souhlasím s kolegy, kteří hovořili o tom, že je důležité už samotný design projektů, který musí vyhovovat podmínkám kruhového hospodářství. Tento parlament zaslal otázku k písemnému zodpovězení Evropské komisi. Ta otázka se týká možnosti záruky nebo další záruky u elektronického zboží, protože existovalo určité podezření, že e, ti e, výrobci vlastně e, používají určité částky, určité součástky které zkracují eh, životnost těch eh, přístrojů. A to zase vede k dalšímu odpadu. inovace by měly vést k tomu, že zde budou nové přístroje a nové technologie, které nám umožní snižovat náklady. A že tedy nebudeme také muset tak často kupovat nové přístroje a nové věci. Souvisí to pak možná i třeba s obaly. Je důležité, abychom se snažili eh, vůbec používat co nejméně obalu, abychom ty obaly pak nemuseli recyklovat nebo vyhazovat. Děkuji nyní pan Naro, paní Naro. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji paní Pětikajnen za tuto zprávu. Plně podporuji koncepci oběhového hospodářství, ale myslím, že musíme také podporovat místní, lokální perspektivu. A jak to udělat? Měli bychom bránit a chránit některé národní priority. Protože čím tento návrh bude širší, tím více překážek se tam pak může vyskytnout. Tento velký, široký evropský přístup může být kontraproduktivní, protože by to mohlo vést k určitým nerealistickým návrhům. Spíše bychom se měli soustředit na lokální úroveň a v tom smyslu by měly existovat doporučení a neměli bychom vytvářet další překážky pro členské státy, které jim eh, znesnadní život. Zatím jsme vlastně vytvořili určitou hyperkonzumaci eh, a vytváříme obrovské, eh, obrovskou hromadu odpadu a to je ten problém. Děkuji. Nyní pan. Děkuji vám, pane předsedo Zdá se mi, že je tady pár aspektů, eh, které, který se dotkla eh, paní zpravodajka a já bych eh, ji chtěl k této zprávě poblahopřát. A mm, tady jsou to věci, které jsou důležité a chtěl bych je jenom zdůraznit. Máme tady otázku životního cyklu produktů. Je tady určitá obava, že eh, pokud se týče některých eh, věcí, které jsou spotřebního charakteru, tak eh, jejich životnost je poněkud poděkud kratší a uměle se zkracuje například tím, že opravy jsou příliš drahé a místo tedy, než bychom něco nechali opravit, tak to raději vyhodíme, i když jde o produkt, který by klidně mohl pracovat ještě déle. A druhá věc jde o organické odpady, eh, které jsou vyhazovány a týká se to třeba také potravinářských odpadů. V roce 89 podle statistik jsme měli 89 milionů tun eh, potrav, eh, tedy potravinového odpadu a jsou to tedy věci, které z velké části se vyhazují, ale mohly by být ještě využity. E, ta jejich životnost není ještě úplně na konci. A tady bychom měli vyvít, vyvinout velký tlak, poněvadž to znamená ztrátu a ztrátu tedy neskonzumováním a místo toho vyhazováním. E, celkově je to až jedna třetina eh, veškerého padu. A my si myslíme, že to je tedy eh, nezodpovědné v souvislosti také s tím, že eh, všude možně je nedostatek potravin. Na jedné straně máme tady chudobu a hlad a na druhé straně máme nějakých 90 milionů tun odpadu kdybychom eh, tyto odpady dokázali, když už jsou tady, tak je využít energetický, tak to by bylo obrovské, to by bylo vynikající. Takže tím je třeba se zabývat co nejdřív. Tak, děkuji a nyní paní eh, Opel za komisi. Eh, Dávám mi slovo. Děkuji vám. Děkuji vám za eh, tuto důležitou práci. My velmi vítáme tyto užitečné posunací návrhy a jsou tady eh, poznámky jako třeba o eh, ekologicky škodlivých podporách, věci, které se týkají malých a středních podniků, koherentní produktová politika, to samozřejmě patří k věcem, tím se budeme zabývat včetně jako designu. E, pokud se týče využívání biomasy, tak tady je s tím třeba se zabývat hlouběji. E, Například e, v souvislosti s alternativním využitím jakožto materiál a celková udržitelnost. Řádné měření a monitorování, to jsou klíčové prvky strategie. A co se týče právně závazných eh, zdr, eh, cílů pro eh, z, využití jako zdrojem, tak to je dlouhodobá věc a spotřeba surovin, to je něco, co jsme navrhli jako náhradní číselný ukazatel. Eh, nicméně eh, v současné době eh, to zatím není tak dobré, abychom na základě tohoto ukazatele mohli stanovit závazné cíle pro členské země, i když ta redukce do roku 2030 by mohla vést k dekaplingu. Co se týče závazných cílů, tak to určitě může být důležité, ovšem eh, pokud to neuděláme pořádně a pečlivě, eh, mohlo by to vést k různým eh, takovým kšeftíkům něco za něco v oblasti životního prostředí. Jinak tedy legislativní návrhy jsou tedy důležité Eh, abychom dostali pod jednu střechu další prvky toho balíčku pro okruhovou ekonomiku. A mimo jiné tady eh, chceme eh, lépe zohlednit výchozí body pro jednotlivé členské země. Také budeme spouštět už teď ve čtvrtek veřejnou konzultaci potrvá až do 20. srpna a to bude příležitost pro další vstupy, eh, které se týkají eh, nespecifických aspektů cirkulární ekonomiky. Eh, k tomu bude také 25. června uspořádána tematická konference. Děkuji vám. A teď dám slovo zpravodaji, ale připomínám, že za pár minut eh, se eh, budeme tedy eh, stěhovat do jiné místnosti pro společnou schůzi s výborem Agri. Děkuji vám a děkuji vám všem za velmi dobré a konstruktivní komentáře. A já vím, že mnohé z těch návrhů, které zazněly, bude možno zapracovat a eh, chtěla bych eh, eh, poblahopřát tedy k těm myšlenkám, které se týkají spalování potravinářských odpadů. Takže mm, uvidíme, jak to bude možné legislativně podchytit. samozřejmě daně, eh, aha, tak na to jsem eh, zapomněla, zapomněla to zmínit, eh, že tedy toto je jedním z těch myšlenkových směrů, kterými se obě, ubíráme. Jinak, teď je také otázka, jak teď naložit s tím spalováním. Samozřejmě potřebujeme mít řádné ukazateli, protože eh, jsou tady také odpady, které nelze snadno spírat, nelze je snadno recyklovat ani nějak jinak rozumně využít. Ale toto, toto tvrdí studie, eh, že totiž takovýchto odpadů je tak nějak do 5%. A podstatné je, eh, odpověď se na otázku, jak to zvládnou. Tedy to, aby pneumatiky, které se ještě dají využít, aby neskončily někde na skládce. A to je věc, na kterou bychom se měli zaměřit velmi pečlivě. A e, měli bychom e, maximálně e, měli využít různé pobídky, Eh, odpovědnost výrobců, eh, separovaný odpad, separovaný zpět odpadu a tak dále. A eh, tady někteří kolegové z východní Evropy říkají, že toto je velká zátěž, pokud se tady bude spalovat o 106. A já říkám, ano, to je pravda, přesně o to jde proto bychom mohli využít raději stávající celoevropských struktur, eh, které budou schopny se eh, vypořádat s jasně definovanými kategoriemi odpadu. Ale fakt je takový, že eh, daleko větší problém to bude pro Německo, Finsko, Eh, nizozemí, eh, které mají momentálně obrovské eh, skládky. To skutečně je velká zátěž. A otázka je, co my tedy budeme dělat s těmi velkými kapacitami které bychom měli tedy přebudovat tak, aby nám eh, tedy produkovali bioenergii. Takže to je část té problematiky. Děkuji vám. Děkuji. Teď jenom eh, musím připomenout, co bude následovat a sice Hlasovat ve výboru budeme 17. června, na plénu pak zřejmě eh, v červenci nebo září. To je vlastně všechno, do různých nemáme nic a příští zasedání naší eh, komise bude 8. června ve Štrasburku a poté 16. a 17. června v Bruselu. A teď si uděláme několik eh, minut Eh, přestávku, aby se k nám mohli připojit kolegové z výboru AGRI.